místa. Zahájíme nyní hlasování. A Nejdříve bych chtěl říci, že lhuty pro eh, podávání eh, pozměvacích návrhů k rozpočtu na rok 2013 eh, byly stanoveny spolu s rozpočtovým výborem následovně. 40 poslanců minimum do čtvrtka 6. září 12 hodin dopoledne pro frakce čtvrtek 13. září do 12. hodiny dopolední. chtěl bych rovněž jménem předsedy pronést prohlášení. Jak víte,